Koster. Děkuji vám, paní Kosta, za dodatečné informace. Nyní přejdeme k dalšímu eh, oznámení. Na základě rezignace Pavla Iglesia a Fernanda Mauri Barandiana eh, parlament eh, bere v úvahu to, že v souladu eh, se jednacím řádem byly jejich, byly, je, byla jejich křesla uvolněna 28. října a další bude 25. listopadu a budou informovány příslušné národní orgány.